to budeme hlasovat. První hlasování bude zřízení vyšetřovacího výboru měření emisí eh, v automobilovém sektoru. Pan Carver. Vážení kolegové, zdá se mi velmi neobvyklé, že ten návrh, o kterém máme teď hlasovat, byl oznámen až v 7 hodin večer včera e, v sále, kde byla jenom hrstka kolegů. Já chci říci, že toto je nezodpovědné vzhledem k námitkám, které musí být oznámeny před, předem. My jsme tady měli jenom hrstku členů ze všech frakcí. To považuji za nedemokratické. Děkuji. Já vás mohu informovat, že mi bylo řečeno, že to bylo současně také na internetu. Dobře. Nyní přejdeme k hlasování. Um, otevírám hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Nyní budeme pokračovat hlasováním Ibrahim Halávová společný návrh rezoluce. Děkuji. Já jsem chtěl, aby parlament vzal na vědomí, že dvě sestry eh, Ibrahima Halavy jsou mezi námi a doufejme, že budou svědkem jednomyslné žádosti o propuštění Ibrahima Halavy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Nyní budeme hlasovat o rezoluci jako celek. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Gratuluji. budeme pokračovat. Situace na Maledivách. Máme tady společný návrh rezoluce. Ehm, pozměňovací návrh 2. Pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Mod ehm, 11. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 1, kde je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o rezoluci jako celek. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Budeme pokračovat dál. Malajzie. Další společný návrh rezoluce několika politických skupin. Pozměňovací návrh 3, kde je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Je to jasné. Odstavec 2, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 2, kde je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Odstavec 14, původní text. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 1. Pro, proti zdrželi zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o rezoluci jako celé, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. Nyní zpráva Kalniete. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Zpráva Lochbile. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá zpráva Lochbiller. Pozměňovací návrh 1, kde je pro? Proti? zdrželi, zamítnuto. Pozměňovací návrh 4, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. Pozměňovací návrh 2, kde je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 26, eh, tři části, první část je pro, proti, přijato. Druhá část, to je pro, proti, zdrželi, přijato. Třetí část, pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh, pozměňovací návrh 3, kde je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 33 pro, proti, zdrželi zamítnuto. Návrh 5, kde je pro, proti, zdrželi přijato. Bod odůvodnění I. Dělené hlasování první část je pro, proti, přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Jeli přijato. Budeme hlasovat o rezoluci jako celek. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Nyní přejdeme k eh, dokončování eh, dokončení Evropské hospodářské měnové unie Evropy. 17D, kdo je pro, proti, drželi, zamítnuto. 5. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 1, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 18D, kdo je pro? Proti? Drželi? Zamítnuto. 6, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Původní text dvě. První část, kde je pro? Proti? zdrželi Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 19. Pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 22. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 23. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Návrh 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. 26. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 27. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 28. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 29. kde je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Návrh 30. kde je pro? Učím hlasování. Zamítnuto. 31. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 32. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To zamítnuto. Návrh 33. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To zamítnuto. 34. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 35. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 36. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 2. Kde je pro? proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 7. Otevírám hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Návrh 37, kde je pro? Proti? Drželi? Zamítnuto. 38D, kde je pro? Proti? zdrželi, zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi, Zamítnuto. 43D pro, proti, žili, zamítnuto. 44 pro, proti, zamítnuto. 45 pro, proti, drželi, zamítnuto. 46 pro, proti, drželi zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 3. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 8 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 9 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 10 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi, mítnuto za 15 D, pro, proti, zdrželi, zamítnuto 16 pro, proti, zdrželi, zamítnuto 4. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Rezoluce jako celek. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Pan Preda, zpráva o lidských právech a demokracii ve světě 2014, bod 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 6. Odděleně. První část. Pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 7. Odděleně. První část. Pro? Proti? zdrželi, Přijato. Druhá část pro. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Bod 22. Odděleně. První část pro, druhá část proti. Zdrželi přijato. Druhá část. Otevírám hlasování. Není. Přijato. 27. Děleně. První část. Pro, proti. Zdrželi. Přijato. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi. Přijato. 33. Odděleně. První část. Proti. Zdrželi. Přijato. Druhá část pro proti, zdrželi, přijato. 37. Odděleně první část, pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi, přijato. 46. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro, proti, zdrželi, Původní text 46. Pak přejdeme 54 oddělené hlasování. Kdo je pro? Promiňte, zahajuji hlasování, říká pan předseda, končím hlasování. Zahajuji hlasování, první část. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Třetí část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. Sedmička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Čtyřka. Pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 56. Nejprve první část, hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Osmička. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Devítka. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 65. Oddělené hlasování první část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 67. oddělené hlasování, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Desítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvanáctka, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A původní text zahájí hlasování u sedmdesátky, končím hlasování. Přijato. Třináctka. Pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 73. Oddělené hlasování. Hlasujeme po jménech, první část. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 74. Oddělené hlasování, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Po 70, po 74 původní text, oddělené hlasování. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část, pro, Proti? Zdrželi se. Přijato. Ověříme to. Končím hlasování. Přijato. Šestka. Pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 84. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 85. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 87. Oddělené hlasování první část. Hlasujeme po jménech. První část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování.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 Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. 98. Hlasujeme po jménech, první část. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 103. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 104. Po částech. První část, kde je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Hlasujeme po jménech. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 105. Po částech. První část. A kde pro? kde je proti? zrželi se. Přijato. Druhá část. Hlasujeme po jménech. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 106. Oddělené hlasování. První část. kde je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 108. Oddělené hlasování. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Proti? Pro, proti, zdrželi se. Přijato.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 proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Jednička, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Dvojka, pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní celý text zahaju hlasování, hlasujeme po jménech. Končím hlasování. Přijato. Přijato. Blahopřejme. Blahopřejme zpravodaji. A nyní se dostáváme k dalšímu hlasování. 20. výročí Daytonské mírové dohody. Máme zde návrhy usnesení ENF, e. kdo je pro, proti, drželi se, to. Dostáváme se ke společnému návrhu usnesení od ostatních politických skupin. Trojka. Ústní návrh pana Predy. Prosím. Ještě jednou, prosím, pane kolego. Ještě jednou, pane kolego. Ano, myslím, že teď už se to povedlo. Děkuji, děkuji, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval za slovo. My zde máme návrh. U trojky bychom vynechali tu poslední část odstavce, tam, kde se říká highlights ending of origin, protože toto v angličtině, protože to bosenská strana interpretovala jakožto podporu etnické eh, čistky a je neakceptovatelné, aby Evropský parlament eh, podpořil takový text. Děkuji, děkujeme, říká pan předseda. Jsou zde nějaké návrhy proti tomuto ústnímu návrhu? Deci, supun la vot amendamentul așa cum a fost modificat cu amendament. Takže. To znamená, že budeme hlasovat o tomto návrhu, tak jak byl upravený. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Ověříme to. Ověříme to elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní čtyřka, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Pětka, hlasování po část, hlasování po jménech, prosím, zahaju hlasování, končím hlasování. Přijato. Čtyřka pro, zdrželi se, Přijato. Šestka nám vypadla. Jednička, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Dvojka. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. A nyní celé usnesení. Hlasujeme po jménech. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. A nyní se dostáváme k dalšímu hlasování. Je to zpráva Valera, vývoz zbraní. První bod, oddělené hlasování. První část, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Pětka. Udělené hlasování první část. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička. Udělené hlasování, kde pro, první část, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Končím hlasování. Přijato. Čtvrtá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtrnáctka. Oddělené hlasování. První část, kde je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmnáctka pro, proti, drželi se, přijato. Devatenáctka pro, proti, drželi se, přijato. Dvacítka pro, proti, drželi se. Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 23. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 24. Oddělené hlasování první část. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme, ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 31. Pro. Proti. Zdrželi se. No to. 32. Oddělené hlasování. První část. Kdo je pro?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 oddělené hlasování v pěti částech. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Eh, přijato. Takže ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Čtvrtá část pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pátá část pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme.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 Přijato. 43. Oddělené hlasování, čtyři části. Hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování u první části. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Třetí část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Čtvrtá část. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato.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 Zahajuji hlasování o 58. Končím hlasování. Přijato. 59. Pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení D. Oddělené hlasování. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato.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 Úvodní ustanovení H. Oddělené hlasování. První část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. A nyní celé usnesení. Hlasujeme po jménech. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. A vidíme, že jsme toto, tento text přijali. Přejdeme k dalšímu hlasování. Patenty a práva pěstitelů. Eh, Návrh jedna jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dva kde pro, proti, zamítnuto. 3, kde pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 4, pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 5, jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Hlasování je stále otevřené, nyní končíme hlasování. Zamítnuto. Přejdeme k bodu 4, oddělené hlasování. V třech částech, první část je pro. Zdrželi přijato, druhá část je pro. Zdrželi přijato. Třetí část jmenovitě, kdo je pro. Končím hlasování. Přijato. Pro, proti, žili zamítnuto. Budeme hlasovat o rezoluci jako celek, jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Přejdeme dál. Situace v Burundi. Společný návrh rezoluce. 16, kdo je pro? Proti zdrželi přijato. 22 udělené hlasování. Kdo je pro? Proti? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi přijato. Třetí část pro, proti, drželi přijato. Třetá část pro, proti, drželi přijato. Pozměňovací návrh jedna jmenovitě. Končím hlasování. Zamítnuto. Přejdeme k původnímu ten část, udělám hlasování první část, to je pro, proti. Zdrželi přijato druhá část, pro, proti, zdrželi přijato. A nyní budeme hlasovat o rezoluci jako celé, kde je pro, proti, zdrželi přijato. Mm, příští hlasování eh, ochrana Národního parku Virunga v Demokratické republice Kongo. Šest, Kdo je pro? Proti? Drželi přijato. Jedna, Kdo je pro? Proti? Přijato. Druhá část. Dvě. Kdo je pro? Proti? Přijato. Sedm. Pro? Proti? Přijato. Ověříme elektronicky. Pozměňovací návrh 7. Končí, otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto, omlouvám se. Pozměňující návrh 3, kdo je pro? Proti? Přijato. 4 pro, proti, přijato. 5 pro, proti, drželi přijato. Nyní budeme hlasovat o rezoluci jako celek. Eh, pro, proti, drželi přijato. Přeji všem šťastný nový rok.